Dear colleagues, good morning. Vážení kolegové, dobrý den. Welcome to today's session. Vítejte na dnešním zasedání našeho výboru. Začneme bodem 16 na programu jednání, což jsou oznámení předsedy. Jde o rozhodnutí koordinátorů. Nejprve vás chci informovat o tom, že paní Regner byla jmenována zpravodajkou pro poslední případ, který se týká zbavení parlamentní poslanecké imunity pana Korvina Mikeho. Zpravodaji eh, Spolu pravodaje budeme také jmenovat k evropské právní úpravě prodeje, ale zatím jmenováni nejsou. Výbor Jury by měl být přidruženým výborem, pokud jde o zprávu z vlastní iniciativy výboru IMCO s názvem Vytvoření aktu o jednotném digitálním trhu. Náš výbor jmenuje jednoho plnoprávného člena, budu to já jako předseda a tři náhradníky z různých politických skupin a my se připojíme k pracovní skupině ITRE o digitální unii. Pan Zvěvka, náhradník pan Džambasky, budou delegátem jury do kontaktní skupiny LIBE pro trestní právo. Předseda bude zpravodajem pro eh, rozpočet eh, roku 2016 a ve své funkci předloží pouze pozměňovací návrhy, nebude zpracovávat stanovisko k rozpočtu. To si schválíme na našem výboru v červnu nebo červenci. Případně, tak jak to bylo v roce 2015, v rozpočtu pro rok 2015 se výbor může rozhodnout, že dá zpravodaji mandát. Koordinátoři schválili také pilotní projekty jednak k modelu pro Evropský parlament a k využívání otevřených dat ke zlepšení transparentnosti v evropském legislativním procesu, zejména pokud jde o rozpočtový proces. Třetí pilotní projekt to je Evropská konsolidovaná legislativa týkající se strojově čitelných dat. To bylo odloženo. My se na Ukrajinu tu skoordinujeme s výborem INTA a pokud jde o misi do Washingtonu, tak rovněž budeme koordinovat vše s INTA. Musíme požádat IMCO, aby členové jury byly zapojeny do jejich mise do Silicon Valley. Výbor chce vyzvat předsedu eh, patentového úřadu pana Batisteliho, aby vystoupil na zasedání našeho výboru. Dále se chceme jako výbor zapojit eh, do podání ústní otázky o nesolventnosti fyzických osob. To jsou tedy eh, moje sdělení ze zasedání koordinátorů a teď už můžeme pokračovat bodem číslo 17 na programu jednání, což je prezentace právní služby o postupu kodifikace a přepracování. Předávám slovo zástupci právní služby, je to paní Martínez. Dobrý den, pane předsedo. Dnes dopoledne bych vám ráda předložila výsledky práce právní služby, která se týká zjednodušení právních předpisů, konkrétně pro kodifikaci a reformy legislativních testů. Toto se eh, eh, ukazuje jako eh, krok velice technicky náročný, ale cílem je zblížit, přiblížit legislativu občanům a víme, že tato legislativa bývá často novelizována a tyto modifikace bývají často rozdrobené. Mm, zcela jistě jste viděli legislativní návrhy, které se týkají například změn některých textů, eh, kde třeba eh, je článek, který se novelizuje, ale odkazuje na jiný článek. A při schválení takové modifikace, tak pak máme platnou legislativu, ale pokud je takový text třikrát nebo čtyřikrát novelizován, stává se nesrozumitelným. Ehm, úřad pro publikace v Lucemburku po takových e, úpravách konsoliduje daný právní text a my samozřejmě v praxi tyto konsolidované texty používáme. Nicméně tyto texty e, nejsou platnosti. A jsou to texty, které normálně eh, odrážejí správným způsobem platné právní předpisy, ale de facto eh, platné nejsou. Je to problém pro právní jistotu. A by se tento problém vyřešil, eh, už od roku 2004 byla přijata meziinstitucionální dohoda, o přístupu k legislativním textům, která zavádí zjednodušený a rychlený postup konsolidace eh, pro eh, kodifikaci těchto právních textů. A na základě meziinstitucionální dohody z 2002 se eh, začalo uplatňovat eh, pozměněné znění, přístup k pozměněnému znění. Když tedy modifikujeme nějaký text uvnitř právního předpisu, konsolidace, respektive kodifikace se nemění, ale provádí se současně. A výsledkem právního postupu je jasný text, který eh, je také platný. A my jsme také eh, požadovali několikrát, aby eh, tyto změny se staly normální součástí zákonodárné činnosti. A to je samozřejmě něco, co se bohužel zatím do praxe nepodařilo úplně zavést. Jednací řád parlamentu vám dává zvláštní úlohu v tomto postupu kodifikace eh, uvádí, že tedy eh, výbor pro právní záležitosti eh, musí vždycky předložit zprávu příslušnému výboru, která potvrzuje záležitosti, které je nutné konsolidovat, které byly skonsolidovány, co do znění správně a které ne. A k tomu právní služba má ještě zvláštní službu, které předseda pan Kluči, a která se zabývá veškerou technickou prací, která souvisí s kodifikací a modifikací zmíněných textů. A samozřejmě kolegové se věnují ještě dalším aktivitám, například eh, provádějí redakční úpravu právních předpisů a samozřejmě zaměřují se na transpozici směrnic. A proto se domnívám, že jejich práce pro vás by měla být velmi užitečná také v zájmu lepší zákonodárství a proto dám slovo kolegovi Ričimu, který vám ještě tedy přesněji vysvětlí eh, povahu technických činností, které provádí. Dobrý den, děkuji vám. Paní ředitelko, vážený pane předsedo, já bych vám rád vysvětlil velmi stručně, čemu se věnujeme v technické části kodifikace, jak vám vysvětlila již moje kolegyně moje a paní ředitelka mezinárodní eh, dohoda o rekodifikaci pardon, eh, byla eh, schválena proto, aby se usnadnila eh, modifikace právních předpisů na různých úrovních, aby mohla proběhnout jednoduchá technická konzultace mm, a konsolidace textů. Samozřejmě eh, ta práce je poměrně citlivá, náročná, protože musíme respektovat platné právní předpisy ale zároveň usnadnit přijetí nového znění modifikovaných právních předpisů. Jinak by vznikalo riziko že, by se, eh, že bychom se museli vždycky vracet k původnímu znění a eh, celé cvičení by ztrácelo smysl. V této souvislosti chci říci, že máme na základě meziinstitucionální dohody několik institucí, které se podílejí na tomto zrychleném postupu v souladu se smlouvou co se týče vytvoření nového znění. Aby se toto mohlo provést, tak je nutné eh, vědět, že kodifikace proběhla správně a eh, splňuje cíl, které stanovila konzultační skupina tří právních služeb, tedy parlamentu rade komise a e, která se vždycky zaměřuje na hodnocení každého rekodifikovaného textu z technického hlediska. E, třeba někde se ukáže, že není nutné provádět nějak, e, žádnou další kodifikaci, někdy je potřeba redakční úprava textu a podobně. Práce této skupiny pracovní probíhá trilaterálně, vždycky pod předsednictvím komise a e, vzniká stanovisko, e, které obvykle je e, pro nebo proti takovému přepracování nebo proti takovému přepracovanému textu, případně si žádá další modifikaci textu, tak aby bylo zajištěno, aby přijaté eh, novelizované právní předpisy byly v souladu s existujícími předpisy. A samozřejmě eh, připomínky odborníků z právních služeb jsou samozřejmě zapracovány. Tato rekodifikace, přepracování se Eh, také eh, provádí tedy již od rozšíření v roce 2004 ehm, a ehm, je to tedy běžný postup, který probíhá, ale bohužel se nepodařilo eh, celý proces zcela dokončit, protože zaznamenáváme také zásadní eh, snížení návrhu na přepracování. A eh, samozřejmě z technického hlediska tam to probíhá docela dobře a eh, přepracování, které se týká modifikace a kodifikace předchozího práva, se také daří velice dobře. Z tohoto úhlu pohledu si musíme klást otázku, jaké řešení můžeme nabídnout. My samozřejmě zůstáváme v kontaktu s našimi kolegy z komise, abychom je také podporovali v práci, případně když se objeví návrh na přepracování, eh, tak eh, můžeme vždycky eh, správně informovat třeba během dalšího přepracování jednacího řádu, tak e, můžeme poskytnout e, informace tak, aby e, odborníci z komise mohli pracovat. A nyní dám slovo kolegovi Mendozovi, aby pohovořil o kontrole kvality a redakční úpravě textu při transpozici směrnic. <clears throat> Děkuji, pane předsedo. Dobrý den. Podívám se stručně na tyto dvě činnosti, vysvětlím tedy eh, transpozici směrnice a úpravu legislativy. Pokud jde o screening legislativy, tak eh, my jsme prověřovali během posledních dvou let veškerou, eh, veškeré legislativní návrhy, které byly předloženy Evropskou komisí a porovnávali jsme je s kritérii tzv. better legislation, zlepšení legislativního procesu a také s meziinstitucionální smlouvou, která byla v platnosti mezi lety 1998 až 2003. Tyto dvě um, dohody řeší dva základní požadavky, které souvisejí se strukturou a formálním představením návrhu. Jsou to požadavky, které se také týkají eh, odůvodnění eh, pro vznik návrhu a týkají se posouzení dopadu. Pokud jde o první soubor požadavků, tak sem spadá potřeba připojit k legislativě úvodní ustanovení, vysvětlující prohlášení, potom eh, samotný zákonný text, definicemi, s úvodem a tak dále. V této souvislosti myslím, že není potřeba zabíhat do podrobností, protože poté, co jsme si prověřili přes stovku návrhů, tak jsme dospěli k závěru, že v zásadě kritéria stanovená v meziinstitucionální dohodě byla komisí dodržována. Tyto návrhy, kritéria a požadavky splňují byť eh, by ta situace asi nebyla takto dobrá před 15 či 20 lety. Odhalili jsme několik případů, kdy například chybělo úvodní ustanovení, eh, přestože v zákonné části textu, v normativní části textu byl na takové úvodní ustanovení odkaz. To byly ovšem výjimky. Naopak, eh, výsledky nebyly až tak uspokojivé, pokud jde o druhý soubor kritérií. To jsou ta kritéria, která se týkají odůvodnění samotných návrhů. V rámci meziinstitucionální dohody ve vysvětlujícím prohlášení návrhu Evropské komise by mělo být uvedeno velice konkrétní odůvodnění, zejména vysvětlení zásady proporcionality a subsidiarity a my bychom zde bývali očekávali jednoduché, přesto dostatečně podrobné odůvodnění, proč eh, vzniká tento návrh, jaký je jeho cíl. Měla by tam být také vydána či popsána přidaná hodnota takového návrhu na evropské úrovni. Ve vysvětlujícím prohlášení vždy byla nějaká část, která se týkala proporcionality a subsidiarity, ale povšimli jsme si, že v celé řadě případů tyto části eh, nebyly jaksi dostatečně obsahově rozpracované, byly tam standardizované věty nebo takové eh, odůvodnění kruhem, abych tak řekl. To znamená, že ten návrh skutečně v této části nešel dostatečně daleko. Ale i zde jsme narazili na výjimky, tedy na případy, kdy ten návrh eh, eh, řešil otázku proporcionality a subsidiarity skutečně velice podrobně. Pokud jde o posouzení dopadu, to už je novější požadavek, tak zde jsme zaznamenali, že v praxi všechny návrhy skutečně obsahují tuto část o posouzení dopadu a v této části se tady popíše samotné posouzení a Někdy jsou tam uvedeny i administrativní postupy, které komise použila. Co nám zde chybí a co meziinstitucionální dohoda vyžaduje, je vysvětlení vazby mezi závěry posouzení dopadu a mezi různými alternativami, které posouzení dopadu prověřovalo. Chybělo tam také, potom eh, chyběly tam důvody pro eh, volbu konkrétní alternativy. Takže my vidíme, k jakým závěrům došlo posouzení dopadu a jak vypadá ten návrh eh, na straně druhé. Takže tu vazbu si z toho člověk, který je obeznámen s problematikou, může sám vyvodit. Nicméně explicitně to v tom prohlášení, v tom vysvětlujícím prohlášení uvedeno není a my bychom byli rádi, kdyby tomu tak bylo. V rámci naší činnosti jsme tedy vše toto zaznamenali, sestavili jsme si z toho statistické tabulky, to jsou ty čísla, které jsem tady před chvílí jmenoval a Doplnili jsme tam eh, i takové balonky na straně, kde jsme eh, napsali naše konkrétní poznámky. A teď by nás zajímalo, zda je taková práce pro vás užitečná, zda v ní máme pokračovat, eh, anebo byste stáli o nějaké jiné výstupy z naší činnosti, které by pro vás eh, byly vhodnější. My bychom eh, vám v takovém případě rádi vyhověli. Pokud jde o transpozici směrnic, to ještě poslední věc, snažili jsme se v posledních letech monitorovat to, kde členské státy transponují směrnice včasu, kdy ne. Pouze jsme tedy ověřovali, to, zda členské státy správně nahlásily Evropské komisi opatření směřující k transpozici a zda tak učinili včasu. My jsme k tomu používali Eurlex, který dnes obsahuje část, jež se věnuje národním opatřením a konkrétně opatřením transpozičním. V tomto případě je ten výsledek trochu zklamáním, protože jsme vlastně nedokázali eh, tuto část naší činnosti eh, řádně dovést do konce, protože tato část Eurlexu je velice nepřesná. Když vezmete to, co se vám zobrazí v Eurlexu, tak byste na základě těchto informací museli dospět eh, k názoru, že většina členských států žádné informace zavčasu o svých transpozičních opatřeních nezasílá, což ovšem není pravda, protože my jsme si udělali vlastními prostředky vlastní průzkum, využili jsme k tomu národní databáze a zjistili jsme, že v celé řadě případů skutečně došlo k transpozici, řádné transpozici evropské, evropské legislativy, ale že se to v Eurlexu neprojevilo. Takže závěr v této části je takový, že pro tuto chvíli nemáme k dispozici nástroje, které by nám vlastně pomohly tento úkol plnit přesně. Děkuji. Well, uh, I... Myslím, že jménem celého našeho výboru můžu říci, že vám velice děkujeme za vaše vystoupení, eh, za prezentaci. Je to důležité nejenom pro naši každodenní práci ve výboru, není, je to důležité pochopitelně i pro náš sekretariát, ale je to zvláště důležité eh, vzhledem k nadcházející interinstitucionální dohodě o lepším přijímání legislativy. Takže tyto informace mohou přispět k obsahu této dohody. Ještě jednou vám tedy děkuji. A obracím se teď na kolegy poslance, zda mají nějaké dotazy. Pan Marione Pinto. Eu não desejo propriamente fazer, formular uma pergunta. Eh, já nemám otázku jako takovou, ale eh, chtěl jsem poukázat ještě jednou na význam eh, této věci. Tady jde o to, abychom opravdu kodifikovali právo v Evropě. To je obrovsky důležité pro občany, také pro jejich práva. A je to důležité i pro firmy v Evropě tak, aby měli právní jistotu a aby měli přístup eh, k zákonům, jasný přístup k zákonům a jejich porozumění. Takže tady v podstatě jde o eh, pozitivní krok, který eh, přináší obrovské výhody. Protože to, co teď v Evropě máme, je v podstatě jakási džungle nejrůznějších zákonů, které si často protiřečí a pro toho, kdo má nějaký právní problém, který potřebuje řešit, často ani nejsou přístupné. Je tedy eh, důležité tento přístup podpořit všemi možnými technickými prostředky, které máme. A e, teď mě překvapuje, že slyším, že třeba nemáme úplně všechny dostatečné prostředky pro to, abychom to implementovali. Já si myslím, že e, tento parlament i tento výbor e, musí uvolnit potřebné prostředky pro to, abychom mohli pokračovat v takovéto kodifikační práci. Děkuji. Uh, thank you. Děkuji. Hlásí se někdo další? Pan Anderson, prosím. um, I've been asked by people who were here during the last term. Uh, Lidé, kteří zde byli během eh, minulého eh, parlamentu, se ptali, proč eh, se přepracovává spíše v tomto mandátu, než v tom minulém. Vy jste o tom trošku hovořili už během vašich projevů, ale mohli byste se k tomu ještě vrátit? Děkuji. Uh, well, in fact the answer is... Uh, tak odpověď je spíše na komisi. Ta by asi měla odpovědět. My si pouze můžeme dohadovat, v čem ten problém leží. To může souviset eh, s tím, ne v případě tedy kodifikace, ale v případě přepracování, že komise někdy prohlásí, že její právo na iniciativu, na předkládání iniciativy je tedy ohroženo. Když něco přepracováváte, tak je část, která se pouze kodifikuje a pak je tam ještě část nová. Takže teoreticky zákonodárci parlament a rada mohou ovlivňovat pouze e, tu novou část. Ale velmi často, jak rada, tak parlament předkládají pozměňovací návrhy k té nemodifikované části, která by se tedy měnit neměla v tom legislativním návrhu. A to je ten problém, protože v našem jednacím řádu máme článek, který se snaží omezit eh, pozměňovací návrhy pro ty přepracované zákony. V podstatě to ale otevírá dveře jakému si flexibilnějšímu hodnocení toho, zda pozměňovací návrh je potřebný, potřebný ku příkladu proto, aby ten text byl potom koherentní. Takže potom máme pozměňovací návrhy i k té části, která by se měnit neměla, která by měla být pouze kodifikována. Takže komise, když navrhuje přepracování, tohle to nemá pod kontrolou. Já si myslím, tohle to je tedy moje zkušenost. Takže před několika lety se pokusila pozměnit tedy ten jednací řád, Eh, aby to bylo zjednodušeno a potom zase eh, byl pozměňovací návrh eh, k tomu, aby ten jednací řád byl trošku otevřenější, tak aby se dali předkládat ty pozměňovací návrhy i k části, která se nemění. Ale možná tohle by bylo řešení, kdybychom mohli ujistit komisi, že jejich eh, právo legislativní iniciativy bude respektováno, měli bychom více eh, přepracování. Děkuji mnohokrát. Já si kladu otázku, zda by na to ráda zareagovala právní služba komise. Máme tady pana Čimáliho, prosím. Děkuji mnohokrát. Já bych chtěl poděkovat právní službě parlamentu za to, že tady velmi jasně vyjádřili hlavní důvody pro to, proč komise v tuto chvíli nemůže předkládat zákonodárcům tolik přepracovaných návrhů, jak bychom si přáli. Souvisí to tedy s jakýmsi širším výkladem eh, parlamentního jednacího řádu. My si myslíme, že tedy poslanci si chybně myslí, že by mělo být možné pro parlament i pro radu předkládat dodatečné pozměňovací návrhy nad rámec těch pozměňovacích návrhů, které byly původně předloženy eh, komisí v rámci toho postupu pro přepracování. Za poslední roky jsme měli velmi silné reakce, výměny dopisů mezi předsedy parlamentu a komise, co se týče celé věci oba projevili ochotu věc vyřešit, možná právě modifikací jednacího řádu parlamentu, ale samozřejmě do toho se eh, komise vměšovat nebude. Děkuji. Já vám také děkuji. Nikdo jiný už si o slovo nežádá, takže mnohokrát děkuji za vaše prezentace. Eh, také bych rád řekl, že vítáme návrh eh, pana Mendoly, abychom se více zapojili do tohoto eh, kontinuálního procesu pro získávání těchto informací, o kterých jsme hovořili. Hovořili jsme tak všeobecně se sekretariátem o tom, že sekretariát se s vámi spojí, tak abychom také sepsali některé závěry této prezentace, abychom to mohli předložit eh, v psané podobě všem členům, protože je to opravdu zajímavé. A děkuji za to, že jste mezi nás dnes přišli. Uh, now uh, we continue. A nyní budeme pokračovat bodem 6. Eh, to je zvážení eh, návrhu zprávy o uplatňování evropských eh, právních předpisů, jejich provádění a slovo má kolega Krysogonos. Děkuji, vážení kolegové. Před několika měsíci jste mi svěřili vypracování zprávy která bude znamenat reakci parlamentu na 31. Eh, zprávu komisi o monitorování provádění právních předpisů EU. Já už tenkrát jsem zdůraznil, že si myslím, že je obrovsky důležité do té zprávy zapracovat nějaké hodnocení dopadu úsporných opatření na uplatňování nejrůznějších základních práv eh, v různých zemích Evropské unie. Eh, období, eh, které eh, máme k dispozici, nám to umožňuje, protože právě během toho období eh, členské státy musely uplatnit úsporná opatření na, žádno, na žádost Evropské centrální banky, Evropského mezinárodního, měnové, mezinárodního měnového fondu a Evropské komise. Já jsem se pokusil ukázat, že otázka implementace evropských zákonů to jsme v minulosti zvažovali nedostatečně. Tady nejde po to, jak členské státy transponují, provádí evropské zákony. Je to také otázka toho, jak evropské instituce jako takové vykládají, respektují či nerespektují Eh, a také provádějí primární legislativu ve chvíli, kdy předkládají sekundární legislativu a také nakolik pomáhají členským státům v řádném provádění eh, evropských právních předpisů nebo naopak, jestli jim kladou do cesty nějaké překážky. Článek 70 eh, o Evropské unii říká, že eh, komise je strážkyní smluv. To znamená, komise musí monitorovat provádění smluv. To tady ne, neplatí pouze pro eh, chování členských států, ale také institucí EU. Když tedy nějaké právní akty sekundárního práva porušují Eh, ustanovení primárního práva, tady prostě to narušuje, do zákl- eh, tady to úplně narušuje základní práva. Eh, zodpovědnost za řádné provádění a uplatňování evropské legislativy je tedy samozřejmě na bedrech členských států, ale Evropské instituce také musí respektovat primární legislativu ve chvíli, kdy překládají sekundární legislativu a také kdy požadují eh, od členských států různé sociální, ekonomické a další politiky. Má zpráva nechce podkopat význam eh, který jsme v posledních letech dali eh, přeskoumání otázky uplatňování evropských právních předpisů, ale Upozorňuji na jiný důležitý aspekt celé věci, když se podíváme na nedávný vývoj v řadě evropských zemí. Takže tolik eh, ode mě v tuto chvíli a už se těším na vaše připomínky. Já vám také děkuji. Nějaké připomínky? Chce se k tomu někdo vyjádřit? Pan Raděv. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, резултатите в докладите... Vážení kolegové, zprávy i eh, výsledky ukazují, že stále máme problémy při provádění eh, evropských právních předpisů. Je potřeba zde také zmínit roli eh, občanů a evropských institucí. Občané a jejich petice kde upozorňují eh, instituce na nejrůznější problémy, jsou obrovsky důležité. Také za posledních pět let došlo eh, ke snížení eh, postupů pro porušení právních předstupů a to ukazuje, že možná už jsme nalezli řešení. Pozitivní je role například předběžného řízení a evropských pilotních projektů. Potřebujeme mít větší transparentnost právě u toho předběžného řízení, tak aby e, i parlament, i evropští občané byli řádně informováni. Víme, že hlavní zodpovědnost za e, provádění evropských právních předpisů leží na bedrech e, členských států, ale to ještě neznamená, že evropské instituce mohou nerespektovat primární legislativu EU. A právě proto akutně potřebujeme eh, administrativní eh, postupy, které jsou společné pro všechny instituce. A takto budeme moci eh, přispět jednotnému provádění evropských zákonů a také podpořit práva občanů. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Další připomínky? You are welcome to, to... Máme prostor opravdu na otázky, připomínky, protože pokud žádné nebudou, tak si uděláme přestávku, protože hlasování může začít až v 10 hodin. Dobrá, nikdo se nehlásí. Děkuji tedy panu zpravodaji a uzavírám tento bod. Žádám vás všechny o to, abyste se vrátili pár minut před desátou, tak abychom mohli začít s hlasováním přesně v deset. Děkuji.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 Once again, good Dámy a pánové, dobrý den ještě jednou. we are beginning to Dámy a pánové, začínáme hlasovat. Prosím, připravte si hlasovací kartičky. Víza karty nebereme. We begin the vote on Zahájíme hlasování k pozměňovacímu návrhu ke směrnici z roku 2007 lomeno 36 co se týče eh, podpory dlouhodobého zapojení akcionářů. So, uh, compromise number one. Kompromis jedna. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Návrh 143. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Ověříme. Pan Cijevka? Thank you very much. Děkuji vám mnohokrát. pane předsedo. Pokud je o hlasování, prosil bych vás neodkladně o toto. Pokud je požadavek na ověření hlasování, nemohou to požadovat asistenti, ale jenom ti, kdo hlasují. To je přirozené, je tomu tak. Zahajuji hlasování. Ano? Zdá se, že moje hlasovací zařízení nefunguje. Když zmáčknu, prosím, přesedněte si na jiné místo. V tomto případě jsem pro. So what can we So it's in the, in the card. I'm, I'm, I'm so sorry. Je to asi problém karty. Eh, zkusila jsem jiné hlasovací zařízení, jinak budu muset vždycky zvednout ruku a vy mě uh, při, eh, počítáte. Ano, budeme se snažit vás samozřejmě započítat. Co jiného také můžeme nabídnout? Končím hlasování. Jste pro. Dobře. Zdá se, že vaše hlasovací karta funguje. Funguje, snažím se o to. No. I'm, sorry, but we cannot... We... It should be 23 people voting. That's with Mrs. Huh? So that's... And this, so, so what's... The... So is it possible that you look... Je tedy možné, že byste se na mě podíval a na paní Kutelant eh, nějak pozorně a my vám budeme gestikulovat. Výborně, budeme hlasovat ještě jednou. Ověřujeme pozměňovací návrh 143. Nezapomeňte, zahajuji hlasování.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 Zdržel se? Přijato. What was that? 146. What's that? 146 then. 146, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 147. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Eh, Ekon 31. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Kompromis 2. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Kompromis 3. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Kompromis 4. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Kompromis 5. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Kompromis 6. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 42, yes? Yes. Uh, amendment 42. Pozměňovací návrh 42. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? je eh, to, to uvedeno jako ústní pozměňovací návrh můj. Je, jak tedy postupovat? Já jsem neviděl žádnou žádost o ústní pozměňovací návrh. Ano, je to již zapracováno v tom, pro co jsme hlasovali. Jako ústní pozměňovací návrh nebo běžný? Eh, pokud je eh, to ten první případ, mám námitku. Hmm. Ústní pozměňovací návrhy totiž mohou být přijaty jenom jednomyslně. Je to bez ústního pozměňovacího návrhu. Ano, prosím, hlasujte k návrhu 42 ještě jednou bez ústního návrhu. Kdo je pro? Proti? Ověříme. Open the vote. Zahajuji hlasování. Funguje to? Končím hlasování. Přijato. A nyní Nyní se dostáváme ke kompromisu 8. Oddělené hlasování. Kdo je pro? Against. Proti? Zdržel se? Přijato. A nyní hlasujeme o kompromisu jako celku. My jsme teď hlasovali o té části oddělené. Přejete si zkontrolovat, pane Koferaty? Ano, o té oddělené části. Omlouvám se, že do toho vstupuji. Máme kompromis 8 anebo oddělené ve dvou částech a my jsme hlasovali první část a budeme teď hlasovat o druhé části. E, e, taka sytuacja najpierw powinniśmy najpierw powinniśmy głosować zgłoszony split vote a dopiero e, tady bychom prosili o oddělené hlasování a potom teprve ten kompromis, ne naopak. Nejprve bychom měli, tedy my jsme hlasovali o té části a pak teprve kompromis. My jsme již hlasovali o té oddělené části a nyní budeme. No, noi dobbiamo votare, come dice Zviecka, ma abbiamo votato l'esatto contrario. Pan Cevka řekl, že jsme, my jsme hlasovali obráceně, musíme tedy hlasování zopakovat ehm, nejprve k té oddělené části a pak o celku. Bohužel tady došlo k nedorozumění. Řekl jste, že budeme hlasovat o celku, ale my teď musíme mm, hlasovat nejprve o oddělené části a pak o tom celku. To make it, uh, to make it clear, we will, uh... Abych to ujasnil, budeme tedy nejprve hlasovat o té oddělené části a pak teprve budeme hlasovat o celku. Souhlasíte? Ano. Byl zde požadavek ověřit elektronicky. Budeme tu oddělenou část hlasovat elektronicky. Against. Rejected, yes? rejected. it was rejected and now... Zamítnuto. A o kompromisu jako celek. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. No, check. Let's check. Ověříme. Sorry, adopted. Now we go to nine. Amendment. Nyní kompromis 9. Opět oddělené hlasování o té oddělené části, kdo je pro. Ano. Proti. Zdržel se zamítnuto. Kompromis jako celek, kdo je pro? Proti. Ověříme to? Přijato. Návrh číslo 10. Kompromis 10, předseda se opravuje. Kdo je pro? Proti? Přijato. Kompromis 11. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Kompromis 12. Je zde ústní pozměňovací návrh. Pane Koferaty, navrhujete ten ústní pozměňovací návrh? Ne, myslím, že musíme hlasovat. Hlasovat stejně jako předtím. Tedy nejprve od poslední zprávy 5, 4, 3, 2, pak 1 a pak ústní pozměňovací návrh a nakonec teprve kompromis, abychom dodrželi logiku, kterou jsme sledovali předtím. Pane Svobro, já mám pocit, že je toto hlasování nedostatečně organizované. Není přijatelné, že toto není vyřešené dopředu. Nejprve se musíme rozhodnout, hlasujeme o ústním pozměňovacím návrhu nebo odděleně. V tomto případě to není jasné. Ehm, zda hlasujeme o ústním pozměňovací návrhu, o odděleném návrhu nebo o původním znění. Pokud navrhujete ústní pozměňovací návrh, tak já jsem proti. Pokud bychom nyní hlasovali o ústním pozměňovacím návrhu, tak jsme proti. Eh, eh, eh, Pokud je paní Wikström proti pozměňovacímu návrhu, tak ten ústní pozměňovací návrh vypadává. A nyní hlasujeme o oddělené části od čísla 4, pardon 5. Number 5. Yes. So, uh, num, num... Číslo 5. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Číslo čtyři. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Číslo tři. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. Číslo 2. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. Číslo 1. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. Ověříme. Adopted. Přijato. se. A nyní budeme hlasovat o kompromisu. Kdo je pro? Proti? zdržel se. Přijato. Compromise number 13. Kompromis 13. A opět oddělené hlasování. Můžeme začít od jedničky v tomto případě. Ano? Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Číslo dva. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Číslo tři. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Kompromis. Jako celek, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Kompromis 14. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Kompromis 15. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Kompromis 16. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Návrh 477 hlasujeme elektronicky. It has been adopted. Přijato. Čtyřista Jmenovité hlasování ještě jednou. Adopted. Přijato. Čtyřista osmdesát. omlouvám se, říká předseda, je to 486. Jmenovité hlasování. It's adopted. Přijato. 487. Um, ehm, přihlašte se, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Návrh 84, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 141, kdo je pro? Proti. Zdržel se. Přijato. 85, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Kompromis A, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Os, návrh 89. Kdo je pro?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 na návrh 6. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Kompromis G. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. Kompromis H. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Ekon 9. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Kompromis I. Kdo je pro? Proti? zdržel se, přijato. Kompromis je, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis K, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis L, kdo je pro?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 A nyní budeme hlasovat o návrhu zprávy jako celku. Pan Cvěvka. Chciałem poprosić pana przewodniczącego o dvě minuty przerwy, by... Prosím o dvouminutovou pauzu pana předsedu, abychom si to mohli projednat před hlasováním.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 Eh, Chci vás informovat o tom, že tři politické skupiny požádali o to, aby hlasování o mandátu proběhlo na plenárním zasedání. Nebo to není tak? Yes. One political group is enough. Uh, one, one political group na to by stačila dokonce jedna politická skupina, nicméně jsou to tři skupiny, které požádaly o tuto záležitost podle článku 47. A omlouvám se, říká pan předseda, podle článku 74 je toto možné. Budeme tedy hlasovat o návrhu zprávy pana Koferatyho. Pan Koferaty, prosím. Já souhlasím s tím, abychom hlasovali o návrhu. È ammissibile la proposta. We, we la proposta deve... Já myslím, že ten návrh je přípustný a je potřeba o něm hlasovat a já jsem proto, abychom eh, dokončili to hlasování o mandátu pro trialog. Uh, Chcete, abych vám přečetl celé to ustanovení článku 74 odstavec 1? Je to článek 74 odstavec 1. Ten praví, jakékoliv rozhodnutí výboru o zahájení vyjednávání před schválením zprávy výborem je třeba přeložit do všech úředních jazyků a rozdat všem poslancům a předložit to konferenci předsedů na žádost politické skupiny. Konference předsedů může rozhodnout o zařazení bodu ke zvážení mm, z diskuzí a k hlasování v návrhu pořadu jednání na plenární zasedání poté, co je toto rozdáno a v takovém případě předseda stanoví termín pro předložení a předkládání pozměňovacích návrhů. Mrs. Um, Regner, I... Paní Regner, nevím, jestli jsem to špatně nepochopil. Jak jsem zugehört, ich habe das jetzt já jsem si to důkladně vyslechla a nevykládám si to tak jako vy, že to není auto, automatické, že hned se to svěří konferenci předsedu. Já si myslím, že bychom o tom měli hlasovat o tom, zda tato zpráva se dostane na plénum, ano či ne. Já mohu hned říci, že moje politická skupina není proto, abychom o tom hlasovali na plenálce. Naopak si myslím, že bychom měli mít, uh, udělit mandát pro vyjednávání v trialogu. Můžete nám dát minutku, abychom si prošli v klidu jednací řád a ověřili to? Děkuji. Eh, Daniel, Daniel, Okay, ladies and gentlemen. Dámy a pánové. Having consulted my jsme se poradili s právní službou a budeme pokračovat v hlasování podle plánu. Pokud jde o mandát, potřebujeme většinu 13. Budeme tedy hlasovat o návrhu zprávy jako celku, a to elektronicky. Prosím. That has been... Zpráva byla schválena. Nyní hlasujeme o návrhu legislativního usnesení opět elektronicky. I to bylo schváleno a nyní hlasujeme o mandátu. Elektronicky prosím. Poprosím vás, abychom hlasování zopakovali. So it has been Schváleno. Mrs. Wickström. Mrs. Wickström. Paní Wickström, prosím. Okay, so what we have... Dobře, takže nyní je potřeba, abychom na žádost mé politické skupiny ALDE, věřte tomu nebo ne, já vás tedy žádám, abychom postupovali podle článku 74, předali zprávu konferenci předsedů, aby rozhodla, zda zařadí tuto záležitost na příští plenární zasedání či nikoliv. Pan Zjevka, prosím, a EKR, prosím, podporuje tento návrh. Neměl jste slovo, o... pan Zjevka? Pane předsedo, a bardzo proszę, aby w tym wniosku uwzględnić także Děkuji. EPP rovněž podporuje tento návrh. Pan Marino a Pintu. My také podporujeme EPP. Za ALDE jsou tady dva poslanci, nikdo mě ovšem nekonzultoval o stanovisku paní Cecilie Vextrem. Já jsem proti tomuto postoji, nikdo mě nekonzultoval. Já myslím, že bychom to měli vyřešit v rámci, v rámci skupiny, protože paní Cecilie nemůže mluvit mým jménem. Ale ono stačí, aby to navrhla jedna politická skupina takže je to v podstatě jedno. Paní Wikström, prosím. Já zastupuji stranickou linii, protože jsem stínovou zpravodajkou k této záležitosti a trvám na tom, opakuji to, co jsem řekla předtím, trvám na svém předchozím prohlášení. Děkuji, říká pan předseda. Ano, prosím, pane kolego. Já chci formálně, teď když mám slovo, podpořit za EKR tento návrh. Pan předseda, já znovu opakuji, že nám stačí návrh jedné politické skupiny. Yeah. Uh, now, yes, Mr. Koferati. Nyní pan Koferaty, prosím. Já mám jenom takový politický postřeh. Myslím si, že to je trochu neobvyklý způsob, jak zorganizovat demokratické hlasování. Já doufám, že se to nestane úplně běžným postupem. Mr. Zvěvka. Pan Zvěvka, prosím. Já přesně nerozumím tomu, co právě řekl pan Koferaty. My přece souhlasíme všichni s demokratickými pravidly, a chceme, aby byla zařazena do jednacího řádu. Proč jste tak překvapen? Jednací řád říká, že pokud někdo není proti výsledku hlasování, pokud je někdo proti, může se odvolat a my se odvoláváme pouze na tento článek jednacího řádu a je to tedy v souladu s demokratickými postupy. Pan předseda, přistupujeme k dalšímu hlasování, které by mělo být mnohem jednodušší. Je to návrh eh, doporučení o změně nařízení Rady o úpadkovém řízení. Uh, the... Pan Zjevka si žádá o slovo. Jenom stručně, pane předsedo, já chci poděkovat všem za vynikající spolupráci a jsem velice rád, že Budeme teď dokončovat práci na tomto dokumentu. My jsme se to schválili již před několika měsíci tady ve výboru a teď eh, doufám po ukončení jednání s radou můžeme dokument schválit. Uh, we vote electronically. I... Budeme hlasovat elektronicky. Můžete hlasovat, prosím. May we ask for silence, please? It has been... Bylo to schváleno. Now, uh... Nyní budeme hlasovat o mé zprávě na cestě k obnovení schody o vymáhání práv duševního vlastnictví akční plán Evropské unie. Budeme hlasovat ehm, zhrnutím roky. Kdo je pro první návrh? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Návrh číslo 2. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Pozměňovací návrh číslo 3. Kdo je pro? proti, zdržel se někdo, schváleno, čtyřka, kdo je pro, proti, zdržel se někdo, schváleno, pětka, kdo je pro, poznámky z pléna mimo mikrofon, nyní pětka, kdo je pro, proti, zdržel se někdo, schváleno, dvanáctka, kdo je pro, Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Šestka, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. Kompromisní návrh číslo jedna, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Návrh 13. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? Ověříme to elektronicky. Hlasujeme o návrhu 13. Návrh byl přijat. Nyní čtrnáctka, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo zamítnuto? Patnáctka, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Pro jistotu to ověříme elektronicky. Hlasujeme o návrhu 15. Pan předseda, omlouvám se. To byla moje chyba. Hlasujeme o návrhu 16. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Teď si nejsem jist, proto to raději ověříme elektronicky. Adopted. Návrh byl schválen. 17. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo? Schváleno. 18. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo? Schváleno. 21. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Nyní dvacítka. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. Chcete ověřit dvacítku? Dobře, takže hlasujeme o dvacítce. Okay. Oh. Adopted. Schváleno o jeden hlas. Nyní 24. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo zamítnuto? Kompromisní návrh číslo 2. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Nyní 33. Kdo je pro? Kdo je pro 33? Proti? Zdržel se někdo schváleno? 37. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. 34. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. 35. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Myslím, že to bylo zamítnuto, ale raději to ověříme. Rejected. Zamítnuto. 36. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. Chcete to ověřit? Dobře. Hlasujeme o 36. Oh, adopted. Sorry. Překvapivě schváleno, omlouvám se. 39. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. Chcete to ověřit? Dobře, takže 39. That's it. Adopted. Schváleno. Nyní čtyřicítka. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo zamítnuto. jednička. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? Chcete to ověřit? Dobře. Ověřujeme 41. Pan Foss? Ähm, Já mám otázku. I když chápu angažmá poradců a asistenců, ale musíme si vyjasnit, eh, kdo, kdo to může a kdo to nemůže pokud by tady každý mohl říct ček, tak eh, eh, by to tak bylo, ale já si myslím, že to není v pořádku. Já myslím, že nemůže každý vyhlásit kontrolu. Ano, my už jsme o tom hovořili na začátku dnešního jednání, takže doufám, že jsou to jenom poslanci, kteří žádají ověření hlasování. Takže kdo chce ověřit návrh 41? Vy, dobře. Uvěříme čtyřicítku. And it has been rejected. A návrh byl zamítnut. Není 42. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo zamítnuto? 43. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. 44. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo? Zamítnuto. Chcete to ověřit? Dobře. Somebody. Somebody Somebody Zdá se, že někdo nehlasoval. Ještě na někoho čekáme. Okay, we close the vote. Dobře, uzavírám hlasování a v tom případě byl návrh zamítnut. O jeden hlas. IMCO 3. Nyní návrh IMCO 3. Second part of a to druhá část. Je to odstavec 1c. Druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Myslím, že to bylo schváleno, ale raději to ověříme elektronicky. Návrh byl schválen. Nyní kult 3. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Můžeme to ověřit. Yes, it is. Ano, bylo to schváleno. Nyní 47. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno. 48. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno. Imko 1. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Devadesátka. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Imko 2. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. IMKO 9. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. Kult 5. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Ověříme to elektronicky. Yes, I think so, but it's not clear. One more vote. Okay, adopted. Schváleno. Kult 6. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Kult 17. Kdo je pro? proti? Ověříme to. Yes, it's Návrh je zamítnut. Já jsem Čech, tak proto mám tak rád to anglické slovo Čech, které znamená zároveň Čech, tak proto tak rád tady používám. Teď 21. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo zamítnuto. 49. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno. So, let's, let's, let's, let's check it. Ověříme to. Adopted. Schváleno. 50. Kdo je pro? Proti? A Zdržel se někdo zamítnuto. 51. Kdo je pro? Proti? Ověříme to. Hmm. So it has been adopted. Schváleno. Padesát tři. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Imko čtyři. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Padesát čtyři. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kult sedm. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 57. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 59. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 56. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Elektronicky si to překontrolujeme. Schváleno. 55. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 58. Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Imko 22. Kdo je pro? Proti?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 proti, zdrželi se, schváleno. Kult 27, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kult 28, kdo je pro, proti, to bychom si mohli překontrolovat. Bylo to zamítnuto. 29. Kult 29. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno? Takže 62. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 60. Kdo je pro? Proti? Strželi se? Zamítnuto. 61. Kdo je pro? Proti? Strželi se? Zamítnuto. 63. Kdo je pro? Proti? Strželi se? Schváleno. Imko 5. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Imko 7. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Imko 8. Kdo je pro? Proti? Já myslím, že to bylo zamítnuto, ale překontrolujeme si to. Schváleno. Kult 11. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Kult 12. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Kult 35, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Pozměňovací návrh 65, kdo je pro? 65 to bylo. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 66, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 64, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 67, kdo je pro? Tak tady si na žádost překontrolujeme 64 elektronicky. 64. Zamítnuto. 67. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 68. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 69. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Imko 10, druhá část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Pozměňovací návrh 70, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis 3, kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Kult 13, kdo je pro? Proti? Zdrželi se Můžeme si to prosím překontrolovat. Adopted. Schváleno. Kult 14, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kult 19, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Pozměňovací návrh 75, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno.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 Kult 16. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Takže Překontrolujeme si kult 16. Adopted. Schváleno. 83. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. 86, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 87, kdo je pro, proti, 87 je tohle.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 zdrželi se, zamítnuto. 96, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 97, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 98, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 99, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 100, kdo je pro, proti, překontrolujeme si tu stovku. It has been rejected. Zamítnuto. 102. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. To si překontrolujeme. Oh. It looked differently. Sorry. <laughs> takže to bylo trošku jinak, tak se omlouvám. Jo, jenom o deset hlasů, říká pan předseda. Imko 13. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. Kult 4. První část. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. 104, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 105, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Takže číslo 105 elektronicky. Well, the vice chair wishes so. Na přání vicepředsedy. Tak lehce zamítnu to. Imko 19, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? teď si nejsem jistý, překontrolujeme si to. OK, adopted. Schváleno. IMKO 20, kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 106, kdo je pro? Proti? zdrželi se, schváleno. Imko 18, kdo je pro? Proti? Schvá... Zdrželi se? Schváleno. Imko 17, ne, omlouvá se pan předseda číslo 108. Kdo je pro? Proti? zdrželi se schváleno. 109, kdo je pro, zdrželi se schváleno. 110. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 111. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, schváleno. 112. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. Kompromis 5. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. IMKO 26. Kdo je pro? Imko 26. Kdo je pro? Paragraf 20F, IMCO 26. Je to odstavec 20F, IMCO 26. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, schváleno. Kult 20, kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. Pozňovací návrh 101, kdo je pro? Proti, to si překontrolujeme. 101. Dobrá, schváleno. 119. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 120. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, schváleno. 121. Ne, omlouvá se pan předseda 122, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, schváleno. 123, kdo je pro? Proti? Toto si překontrolujeme. Zamítnuto. 124, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. IMKO 21, kdo je pro? Proti?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 Tohle si překontrolujeme. Zamítnuto. 23, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Kult 24, kdo je pro? Proti? zdrželi se, schváleno. Kult 25, kdo je pro, proti, to si překontrolujeme, takže kult 25, schváleno. Kult 2. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, schváleno. Nyní hlasujeme o návrhu zprávy jako o celku, a sice elektronicky. Ještě jeden. Tak přijato. Gratuluji sám sobě. Děkuji. Děkuji, dobře jste pochopili. A nyní přecházíme k slyšením eh, komisařů, to znamená postupy a praktiky týkající se slyšení komisařů. Takže pozměňovací návrh číslo 2, kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh číslo 3, kdo je pro? 3. Proti? zdrželi se, zamítnuto. 6, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamít, pardon, omlouvá se pan předseda. Já myslím, že to bylo přijato, ale ještě si to překontrolujeme. Yes, adopted. Schváleno.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 Jsme u pozměňovací návrhu číslo 4. Kdo je pro? Proti? Kontrola? Dobrá. We are at amendment, uh, oral amendment number three. Jsme u ústního pozměňovacího návrhu číslo 3. It has been adopted. Přijato. Pozměňovací návrh 7, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 14, kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 8, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 11. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 10. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? To si překontrolujeme. To je číslo 10, pozměňovací návrh 10. Adopted. Eh, Přijato. Číslo 12, kdo je pro? Pardon, omlouvá se předseda číslo 15, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 18, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 16. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. 21. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 19. Pardon, omlouvám se. 20. Kdo je pro? proti, zdrželi se, zamítnuto. 19, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Ústní pozměňovací návrh 4, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh číslo 24, kdo je pro, proti, Zdrželi se schváleno. 25. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 22. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. A nyní elektronicky celý návrh stanoviska. Takže schváleno. Oh yeah, I should have congratulated you. Yes. I congratulate. A já gratuluji zpravodaji panu Kavadovi.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 Nyní budeme pokračovat bodem 26 a 27 a slovo má zpravodajka paní Wikström. Děkuji vám, pane předsedo. Jsem velmi ráda, že se s vámi mohu podělit o dobrou zprávu a to, že první, 21. dubna vědnavací tým ve složce pochranných známek dosáhl politické schody. Ono je velice obtížné to vysvětlovat, když tady lidé stále mluví. So the project has taken about two years since... Projekt trval zhruba dva roky eh, od doby, co jsme dostali návrh komise. Parlament hlasoval v prvním čtení v únoru loňského roku a od té doby probíhalo vyjednávání s radou a komisí a my doufáme, že se eh, s vámi budeme moci brzy podělit o finalizovaný text, který umožní tomuto výboru hlasovat eh, o podpoření výsledku červnového zasedání i přesto, že překlad a zhodnocení právníky lingvisty musí ještě pokračovat. Předpokládáme, že se nám podaří časném prv, druhém čtení eh, přijmout a to po letních prázdninách. Chci poděkovat všem kolegům, kteří jste tak na podium a děkuji všem ostatním kolegům za spolupráci, děkuji také zaměstnancům, vynikajícím pracovníkům v parlamentu, kteří velmi pilně pracovali na této technické problematice velmi komplikované. Chci poděkovat také komisi za Um, ochotu uh, pomáhat a velice vřele chci poděkovat také mnoha předsednictvím, s nimiž jsem na této problematice spolupracoval. Zvláště děkuji italskému a lotyšskému předsednictví. Italové kladli základy pro konečnou dohodu. A lotyšské předsednictví opět prokázalo, že malý národ eh, se tvůrčími a pilně pracujícími zástupci může výrazně pomoci a přispět evropskému projektu. Předsednický tým eh, vynaložil fenomenální úsilí, které přispělo k přijetí eh, tohoto textu, ke vzniku tohoto textu a ráda bych, aby si parlament také v tom smyslu pamatoval kolegové, kteří sledují tento eh, bod podrobně, si jistě uvědomují, jak složitá tematika to je. Je to směrnice, která harmonizuje národní známkové právo v členských státech a také nařízení, které eh, se vztahuje k systému ochranné známky EU. Vždycky bylo hlavním cílem ochránit a rozvíjet tento dobře fungující duální systém, který jsme nyní modernizovali. Reformy předpokládají zásadní eh, přehodnocení práce agentury, která se známkami jmenuje, která registruje eh, známky eh, Evropské unie, tedy úřad OHIM v Alicante. Eh, také se stanovuje prostředí, v němž bude eh, agentura fungovat, eh, také se změní, protože se nyní bude nazývat Úřad pro duševní vlastnictví EU, čili EUIP. Odpovídá také za observatoř proti padělání a práva duševního vlastnictví a má také související databázy. Kromě toho, že registruje nové ochranné známky, je také agenturou, která je e, odpovědná za registraci průmyslových vzorů a do budoucna pravděpodobně bude také e, registrovat obecná nebo zeměpisná označení. Co se týče známkové problematiky, my jsme systém do značné míry upravili ve světle nových technologií, tak abychom měli systém, který je jasný a který dokáže fungovat dobře i v budoucnosti. Proto jsme zajistili celou řadu harmonizací věcného známkového práva. Jedna část se podařila zrealizovat teprve po intenzivních vyjednáváních až na konci trialogu. A to byl požadavek, aby členské státy post poskytovali správní řízení u národních známkových úřadů pro odvolání nebo zrušení existujících známek. V některých členských státech tato možnost existuje, v jiných ne. Eh, dám vám příklad, kdy je tento postup užitečný. Eh, když žádám o registraci známky, předchozí držitelé práv mají právo předložit žádost o registraci, ale mohou tak učinit jenom tehdy, pokud mají platnou ochranou známku, kterou používají. Podle nových pravidel eh, můžeme zajistit, aby zrušení nebo odvolání známky eh, mohlo eh, proběhnout stejně jako registrace známky u úřadu. Díky tomu se mohou všechny možné spory vyřešit rychle a efektivně z hlediska nákladu. Samozřejmě bude možné také soudní odvolání, ale tato tento zjednodušený postup je něco, co společnosti žádají jednomyslně. A byly to podniky od malých a středních podniků až k velkým nadnárodním společnostem ve všech členských státech. Nyní můžeme tuto velmi pozitivní změnu zavést do evropského systému ochranných známek a uvědomme si, že ne všechny členské státy s tím byly spokojeny. My jsme jim museli pro implementaci garantovat dlouhé sedmileté období, ale nyní se eh, toto podařilo a může se to rozjet. A pak máme další problém se systémem ochranných známek a to, jakým způsobem lze zapsat ochranou známku a na jaké třídy e, známek se to bude vztahovat. Je to velmi technické téma, já vás nebudu unavovat detaily, ale mohu říci, že uživatelé budou velmi spokojeni, že se nám podařilo zajistit přechodné období, abychom vyřešili tuto problematickou situaci nedostatku nedostatku právní jistoty. Také se nám podařilo zavést další pojistky pro svobodu projevu a uměleckou svobodu, abychom se chránili před neopodstatněnými žalobami od vlastníků ochranných znám. Zároveň jsme se snažili chránit proti zneužití tohoto systému padělateli a nebo těmi, kteří chtějí poškodit obchodní zájem. Snažili jsme se tedy posílit rozměr duševního vlastnictví a podařilo se nám nalézt schody k velice složitému tématu zboží v tranzitu. A v tomto smyslu eh, jde tedy o zboží, které se překládá na jednom z evropských eh, přístavů. Často je toto zboží skladováno ve zvláštních vyhrazených eh, skladech a velké objemy legitimního obchodu probíhají přes Evropu, ale tento transitní systém bohužel používají také padělatelé, kteří takto odklánějí padělané zboží do vnitřního trhu a neopak nebo naopak používají vnitřní trh, aby převáželi zboží do třetích zemí. Ehm, snažili jsme se zajistit eh, tedy dodržení mezinárodních závazků EU, ale ochranu proti eh, padělatelům a samozřejmě zlepšit komunikaci při zlepšení, při zavádění těchto pravidel. Pravidla, která byla shodnut, eh, dohodnuta, nespůsobí žádné problémy legitimnímu obchodu zboží v tranzitu, ehm, nebo převozu zboží do dalších zemí, eh, to se týká také generických léků, ale pokud třeba dojde k nějaké akutní situaci ve, i velmi malé spoždění v důsledku nejasných pravidel by mělo závažné dopady. Proto jsme se maximálně snažili, aby ustanovení byla jednoznačná a jasná z hlediska tranzitu skutečných generických léků, které jsou v tranzitu přes Evropu. Co se týče padělaných léků, léčivých přípravků, prvků, které mohou být eh, životu nebezpečné, nebo například padělané brzdy do automobilu a další, ehm, tak tady mají naši pracovníci mnohem lepší nástroje k tomu, aby zastavili tento nebezpečný a nelegální obchod. Za poslední desetiletí se často diskutovalo o řízení a vládnutí eh, a o financování úřadu pro ochranné známky OHIM. Jak víte, agentura se samofinancuje z poplatků uživatelů, tedy z poplatku za zapsání známky a byla tak úspěšná ve svém fungování, že dokonce vznikl přebytek u agentury ehm, nad 500 milionů eur. A nestává se to často, že politikové jako vy a já mají řešit problém nějaké agentury EU, která má příliš mnoho peněz. První krok, který jsme přijali, bylo, že jsme navrhli snížit poplatek za zapsání známky. E, to jsme učinili tím, že jsme snížili poplatky za obnovení zápisu až o 37 e, Další snížení možné už není, aniž bychom způsobili problémy národním systémům ochranných známek, protože je důležité, aby byla jasná cenová diference mezi známkou, která je zapsaná jenom v jednom státě a tam platná, anebo známkou, která je zapsaná pro celou Evropu. Proto jsme souhlasili s tím, že agentura bude mít eh, povoleno vydat zhruba 15 svých výnosů do národních zastupitelství, která budou podporovat sdílení nejlepší praxe a vytváření kapacit na národní úrovni. Také jsme se dohodli, že agentura bude moci využívat až 10 výnosů eh, k uhradě nákladů v členských státech, které úzce souvisejí, přímo souvisejí s systémem Evropské ochranné známky. Pokud tedy bude mít agentura i nadále přebytkový rozpočet, to všechno by mělo prospět uživatelům ochranných známek, protože ti k tomuto přebytku samozřejmě podstatnou měrou přispěli, tak je to spravedlivé. Pokud by agentura neměla být tak zisková do budoucna, měla by mít třeba schodek, tak samozřejmě rozpočet EU by měl finanční prostředky doplnit, ale samozřejmě musí existovat rezervní fond a ten existuje zhruba 200 milionů eur. A také bylo dohodnuto, že pokud má agentura i nadále fungovat po dobu pěti let s výrazným přebytkem, měla by mít možnost převést tento přebytek do rozpočtu EU. Ehm, mějte na paměti, že toto je mimořádný postup a nikoli běžný převod finančních prostředků. Také si musíme uvědomit, že vzhledem ke způsobu fungování rozpočtu EU nebude možné tyto finanční prostředky použít na úhradu jakýchkoliv výdajů v rozpočtu EU, pouze eh, se tím sníží eh, příspěvky z hrubého národního důchodu ze strany členských států. A pak ještě za jednu věc chci poděkovat s tím, že jste, za to, že jste nesouhlasili s návrhy, některé velmi tvůrčí byly e, pro využití finančních prostředky například financovat Evropskou školu v Alicante nebo dokonce tím financovat soudní dvůr to byly návrhy správně odmítnuté. Co se týče procesu výběru výkonného ředitele, agentury parlamentu se podařilo zajistit, aby parlament měl plnoprávného člena a náhradníka v řídící radě agentury. Doufám, že díky tomu se zlepší demokratický dohled nad agenturou. A pokud jde o volby výkonného ředitele, podařilo se nám zajistit několik ustanovení, tak aby Postup byl transparentnější a aby parlament měl výslovné právo vést eh, slyšení s nominovanými kandidáty. Já jsem velmi hrdá na dohodu, které se podařilo dosáhnout. Dohoda sice není zdaleka dokonalá, ale rozhodně přesahuje očekávání a původní cíle, které jsme si stanovili. My jsme se snažili pracovat v zájmu uživatelů systému. Nečiníme to pro byrokraty, nýbrž pro ty, kteří potřebují vyvážený eh, moderní systém ochranných známek, který odpovídá současným potřebám obchodu. Každý rok se eh, zapisuje více než 100 tisíc ochranných známek jen v úřadu Falikante. Podle mého názoru toto je příklad výborného fungování EU. Nikoli EU, která by vytvářela nadbytečnou byrokratickou zátěž jenom proto, že to dokáže, ale naopak EU, která zjednodušuje život občanům i podnikatelům po celé Unii a celém kontinentu. Je to pro eh, projekt, u něhož federalista jako já může říci, že hodnota rozvoje atraktivního systému nejenom ochranných známek v EU, ale také národních ochranných známek. Potřebujeme oba tyto systémy. Je něco, co je velmi pozitivní do budoucna. Dostanete také text i seznam kompromisu. Chci poděkovat kolegům za důvěru, že mě umožnili být spravodajkou k tomuto tématu po dobu tří let. Velice se těším tuším, že získáme nejširší možnou většinu při hodnocení výzkumu trialogu a máte-li nyní nebo budete-li mít později jakékoliv dotazy, prosím, ehm, ptejte se, omlouvám se za to, že jsem hovořila tak dlouho, ale vnímám tuto problematiku jako jednu z největších složek, kterou se nám podařilo v tomto výboru dokončit. Chtěla jsem se proto podělit s vámi o své zkušenosti a o výsledky. Děkuji vám. Thank you very much. Děkuji. Já chci paní Wikström poděkovat za její nesmírně kvalitní a cenou práci, které jsem měl možnost se zúčastnit jako stínový zpravodaj. Proto dobře vím, o čem mluvím. Obracím se na kolegy poslance. Chce se někdo vyjádřit? Madam. Oh, sorry. Just the same. Congratulations. Já chci říct v podstatě to tež. Gratuluji vám, děkuji za uh, velice obtížnou práci, se kterou jste se výborně vyrovnala. Uh, so there doesn't seem to be any request. Vypadá to, že už tedy nikdo další vystoupit nechce. V tom případě vám ještě jednou děkuji. A vidím, že se hlásí komise. Prosím. Pan Arbo nebo kdo vystoupí? Thank you, chair. Děkuji, Pane předsedo, vážení poslanci, Evropská komise vítá, že v souladu s celkovým cílem našeho návrhu z března 2013 se podařilo dosáhnout eh, této modernizace systému ochranných známek v Evropě a že došlo k harmonizaci procesních pravidel. Nová ustanovení, která se týkají zboží v tranzitu, eh, umožní vypořádat se s paděláním a budou um, tato ustanovení k dispozici ve všech eh, členských eh, státech a myslím si, že to je tedy dobrý výsledek. Celkově systém ochranných zámek bude modernější, přístupnější a také efektivnější, což je dobrá zpráva pro konkurenceschopnost a růst. Pokud jde o přidanou hodnotu, ta je myslím zcela jasná pro celou EU a spotřebitele, proto jsme se rozhodli, že podpoříme tuto dohodu, navzory tomu, že jsme tam měli určité problémy s finančními záležitostmi a zprávou úřadu OHIM. Komise by chtěla vřele poděkovat paní zpravodajce a také stínovým zpravodajům za obrovské úsilí, které vyvinuli v této oblasti. Děkujeme. Parlament eh, chceme ujistit, že komise bude maximálně pomáhat eh, a pokusíme se vám pomoci v dokončení této technické problematiky a schválení, schválení této problematiky ve druhém čtení. Děkuji. Děkuji. Teď už se opravdu o slovo nikdo nežádá, takže v tom případě můžeme tento bod na programu jednání uzavřít a přistoupíme k bodu číslo 28. A tady předám slovo paní Hautala, naší zpravodajce. Děkuji vám, pane předsedo. Jedná se o výměnu názorů ohledně problematiky, která na první pohled vypadá velice odborně, nicméně jsou tam záležitosti, které si zasluhují naši pozornost. Myslím si, že je jasné, že náš výbor bude zpracovávat stanovisko pro výbor INTA o přepracovaném návrhu nařízení, které se týká ochrany proti účinkům právních předpisů přijatých třetí zemí uplatňovaných mimo její území, jakož i proti účinkům opatření na nich založených nebo z nich vyplývajících. Takže ten název sám o sobě je velice eh, komplikovaný. Zasadím to tedy eh, do kontextu. Cílem tohoto nařízení je ochránit ekonomické či finanční zájmy fyzických a právnických osob proti účinkům eh, předpisů, které byly přijaty třetí zemí a působí i mimo jiný její území jak si asi dokážete představit, jde o legislativu, která je konkretizována v příloze nařízení. Spadají sem takové záležitosti, jako například sankce USA a proti Iránu, Libii a tak dále. Podle zákona z roku 96 e, je to také zákon z roku 96 e, proti Kubě. Ochrana těchto zájmů se týká mezinárodního obchodu a nebo pohybu kapitálu a souvisejících obchodních činností mezi společenstvím a třetími zeměmi. Znamená to v praxi to, že pokud soud nebo podobný úřad eh, vydá nějaký rozsudek či rozhodnutí proti ekonomickým či finančním zájmům fyzických či právnických osob v Evropské unii na základě předpisů, které jsou uvedeny v příloze, tak toto mm, rozhodnutí nebude mm, prosaditelné a uznatelné. Proč tedy tento návrh? Již několik let se měnilo příslušné nařízení a tak komise se rozhodla, že přistoupí ke kodifikaci, aby nařízení bylo opět transparentní a dostatečně jasné. Dále si přeje mm, provést zásadní změny, několik zásadních změn, proto se předkládá nakonec toto nařízení k přepracování. Mezinárodní obchod a sankce proti zemím, jako je Irán a Libie, nejsou součástí um, odpovědnosti výboru Jury, ale Náš výbor hodně dbá na to, jakým způsobem komise um, používá postup přepracování a proto záležitosti, na které chci poukázat v tomto případě, uh, se zaprvé týkají podstaty samé věci, protože se zdá, že Evropská komise používá um, uh, delegované akty spíše než prováděcí akty, aby stanovila určitá kritéria při aplikaci nařízení. Uvedu konkrétní příklad. Například eh, osoba má splnit eh, určitý požadavek a v případě, že nesplní požadavek, poškodí to zájmy Evropské unie. Jak říkám, zní to komplikovaně odborně, což už tak může být, ale klíčová věc je ta, že třeba ověřit, zda volba komise použít delegovaný akt je skutečně v pořádku. A to je aktuální otázka, protože celá záležitost eh, bude nadnesena také při, doho- eh, při řešení nové interinstitucionální dohody. A dostávám se k druhé věci, a to je samý, samotný postup eh, přepracování. Náš výbor by měl tedy zpracovat k celému postupu přepracování své stanovisko. Naše pravní, pracovní skupina se zatím ještě nevyjádřila k tomu, zda tento návrh eh, je pouze jednoduchou kodifikací. Já si myslím, že současný zpravodaj pro přepracování, co je, což je pan Jiří Maštálka, a já jsem velice ráda, že s ním budu moci eh, spolupracovat, pokud to bude potřeba. Takže to je druhá věc. A třetí věc, to je otázka právního základu. Vznikly určité pochyby, že právní základ tohoto návrhu je správný. Výbor INTA se vyžádal stanovisko k právnímu základu od našeho výboru. Právní základ zahrnuje jak klauzuly flexibilitu, stránek, článek 352 smlouvy o fungování Evropské unie a také článek 207 stejné smlouvy o společné obchodní politice. Článek 207 odkazuje na běžný legislativní postup. Flexibilita eh, zase se má aplikovat jenom tehdy, když je třeba přijmout kroky a smlouva k tomu nedává potřebné kompetence. Takže je potřeba, a tady nás Inta vlastně požádala o to, abychom posoudili vhodnost zvoleného právního základu podle článku 39 jednacího řádu. Takže vážení kolegové, byla bych velice ráda, kdybyste se vyjádřili k podstatě eh, návrhu, k právnímu základu nebo k postupu přepracování. Děkuji. Thank you. Děkuji i vám. A máme tedy nyní možnost se k celé záležitosti vyjádřit, vážení kolegové. Yes, yes, yes. I don't see any request for... Nikdo si o slovo nežádá, takže v tom případě poděkujeme paní Hautala za poskytnuté informace, které byly eh, velice důležité. A dostáváme se k bodu 29, což je výměna názoru k Evropské občanské iniciativě. A tady předám slovo paní Kaufmann. Ja, recht herzlichen eh, Dank, Herr Vorsitzender. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Tato občanská iniciativa je obrovsky důležitým nástrojem participativní demokracie, která sahá přes hranice. Pokud máme milion podpisů z nejméně sedmi členských zemí, mohou takto občané požádat komisi o předložení nějakého návrhu legislativy či případně o jeho stažení. Eh, občané mají díky tomuto nástroji eh, příležitost ovlivňovat evropskou integraci. Nyní se nacházíme v situaci, kdy tento nový nástroj eh, vstoupil v platnost před třemi lety. To znamená, je v platnosti od roku 2012 a v nařízení stojí, že komise musí předložit hodnocení toho, jak tento nový nástroj fungoval za ty první tři roky. Komise k tomu předložila zprávu, která poskytuje opravdu dobrý přehled o fungování těch, eh, této iniciativy v těch prvních třech letech. Zde v této sněmovně prostřednictvím eh, výborů AVKO a PETY jsme měli také velké slyšení s zástupci eh, občanských iniciativ. Oni nám tam řekli o svých zkušenostech. Eh, paní ombudsmanka také předložila svou zprávu zase své, ze svého úhlu, úhlu pohledu. Eh, potom eh, také vědecká služba předložila svou zprávu, takže opravdu máme dobrý přehled o tom, jak to fungovalo a na kterých místech ještě to trošku zadrhuje. Teď to nechci tady nějak přílišně protahovat, ale řekla bych, že tedy od toho roku 2012 Eh, bylo předloženo asi 51 evropských iniciativ eh, v Evropské, na Evropskou komisi. 20 z toho eh, ovšem komise nepřipustila k registraci, to znamená, nebyly realizovány, což je asi 40 když si to propočítáme na procenta. 31 iniciativ ale splnilo požadavky, ovšem 10 z nich potom zase iniciátoři sami stáhli. 15 evropských občanských iniciativ tak dosáhly žádaného kvóra jednu, jednoho, miliona, jednoho milionu eh, podpisů, tedy nedosáhly, 15 z nich nedosáhlo toho kvóra. Takže po těch třech letech to v praxi vypadá tak, že tři občanské iniciativy byly úspěšné a dosáhly kvóra, to bylo Right to Vote, potom One of Us a Stop Vivisection. Takhle měly anglické názvy. V tuto chvíli probíhají eh, ještě tři evropské iniciativy, které stále sbírají podpisy. Takže například eh, k tomu tématu Stop Vivisection proběhne příští týden slyšení Eh, to také předpokládá náš jednací řád, i to samotné nařízení, že my také jako parlament se budeme věnovat těmto věcem, které eh, dělají starosti občanům. Ještě jedna věc, které bych se chtěla věnovat v tom stanovisku. Ta další témata jsou poměrně komplexní. Nemůžeme se ke všem těm bodům vyjadřovat v rámci stanoviska ale eh, chtěla bych přece jenom zmínit věci, které si myslím, že pro náš výbor jsou obzvlášť důležité. Jedním problémem je ku příkladu to, že iniciátoři eh, těchto občanských iniciativ nemohli předložit tyto iniciativy ve všech svých jazycích, protože by si to museli sami překládat. A to je prostě pro, eh, pro takovéto osoby eh, opravdu náročné, eh, protože musí se věnovat i jiným věcem, jako snaze získat další podpisy, obracet se na další občany dalších zemí, kontakty a podobně. Takže po mnoha diskusích se hospodářský a sociální výbor vyjádřil v tom smyslu, že by dal k dispozici své, aby občanské iniciativy v budoucnosti měly možnost eh, nechat si přeložit eh, ty texty. Eh, to je obrovsky důležitá věc. Takže já bych tohle to chtěla zmínit ve svém stanovisku. Potom ještě další problém u těch postupů že existují v různých členských zemích různé požadavky ohledně eh, údajů, eh, které tam musí, eh, či ohledně nějakých povinností, které se musí splnit ze strany občanů. Já bych byla za zjednodušení a harmonizaci těch postupů pro sbírání podpisů. Z mého pohledu stačí pro identifikaci osoby, pokud máme jméno, Eh, datum narození, místo narození, adresu a státní příslušnost. Řada členských zemí ale požaduje také předložení eh, čísel eh, buď občanských průkazů nebo nějakých jiných průkazů a v posledních letech se ukazuje, že tohle to je opravdu jakási bariéra. To prostě lidem nějak brání v tom podpisování. Představte si, že jste někde eh, třeba na náměstí, někdo vás osloví, chtěl byste se připojit k naší iniciativě, k tomuto tématu, ale můžete to udělat jenom proto, pokud mi teď ukážete občanku, já si opíšu eh, to číslo. A to nějak plno lidí zastraší a přesto uh, hodně států eh, tuto, tento požadavek má. Řada jiných států jej naopak nemá a fungovalo to skvěle, není tam žádný problém, takže já si myslím, že tuhle tu překážku bychom měli odstranit. Ještě jednu věc, které bych se chtěla věnovat. Občanské iniciativy jsou jakýmsi návrhem pro komisi, to znamená, oni předkládají komisi ten návrh a komise potom buď stanoví, že je přípustný návrh a bude se tomu věnovat, to znamená, zaregistruje tento návrh. Ve chvíli, kdy zaregistruje ten návrh, začíná lhůta 12 měsíců pro sběr podpisů. Zde celá řada nevládních organizací a iniciátorů říká, že to je velký problém, protože buď potřebujeme delší dobu, třeba 18 měsíců, abychom eh, se sbírali dostatek podpisů, aby se také ta iniciativa lépe připravila, anebo tento automatický pod, eh, postup, že tedy eh, registrace rovná se okamžitě začá, začátek té lhůty pro sběr podpisů já bych dala před, před, eh, přednost tomu druhému, protože eh, dokud eh, iniciativa Nevízda je registrována, tak asi nezačne organizovat vytváření různých sítí a podobně, protože stále ještě jsou v nejistotě. Proto tedy celá řada iniciátorů ztrácí čas i po registraci, protože ještě musí udělat tolik organizačních nějakých kroků, než se vůbec dostane ke sběru podpisů a pak na to nemá dost času. Takže já si myslím, že pokud zrušíme toho, tento automatismus, že eh, si oni budou moci sami rozhodnout dobrá, eh, už jsme zaregistrováni, ale začneme sbírat podpisy třeba až za tři měsíce, eh, tak si myslím, že pak, až to bude dobře všechno nastaveno, připraveno, potom komunikuje toto datum komisi, to si myslím, že by bylo lepším řešením a vůbec ten problém by to vyřešilo. Ještě další aspekt, který je pro mě důležitý, Máme taky rozdílnou situaci v členských zemích, od kdy občan, eh, evropský občan či občanka může podepsat. To znamená, od jakého věku. Eh, nyní je to většinou vázáno na právo volit v Evropském parlamentu, eh, ve volbách do Evropského parlamentu. Eh, v některých zemích je to tedy v 16 letech, eh, v některých zemích je to v 18 letech. A já si myslím, že bychom se tedy společně měli zamyslet nad tím, zda by nebylo možné stanovit tu hranici na 16 let pro všechny, protože já si myslím, že to je důležitý signál také pro mladé lidi v Evropské unii, aby se účastnili dění protože návrhy eh, pro Evropskou komisi, pro utváření evropského projektu, eh, to zas tak nesouvisí nutně jenom s eh, právem volit, s nějakými rejstříky a podobně. Tady přeci jde o podporu návrhu, který se komisi předloží a já si tedy myslím, že to bychom určitě v 16 letech udělat mohli. To znamená, na to už jsou dost zodpovědní v tom věku 16 let. ještě jeden problém, který je poměrně komplikovaný a právního charakteru, jak už jsem říkala. 40 všech občanských iniciativ, které jsou předloženy, byly zamítnuty, protože komise je nepovažuje za přípustné k registraci a sice protože většinou překračovaly Ehm, příslušnost Evropské unie či Evropské komise. A na druhou stranu je velmi těžké, abychom chtěli, že tady eh, eh, se řeší nějaké regionální problémy nebo eh, vnitrostátní problémy těmito iniciativami. Tam samozřejmě musí být ten nadnárodní charakter, aby se s tím šlo na komisi můžeme se nad tím dohadovat. Je to otázka tedy příslušnosti. A řada iniciátorů říká, že tahle ta jakási paušální formulka, kterou komise používá, tenhle ten um, návrh spadá či nespadá do naší zodpovědnosti, to je moc jednoduché, že by si přáli tito iniciátoři trošku eh, detailnější vysvětlení a nějaké taky právní podklady pro to zamítnutí. Ono je to opravdu eh, komplikované, ale tahle ta otázka, aby jako laik jsme si sami vyhodnotili, eh, co tedy spadá do příslušnosti Evropské unie a co nikoli, to je těžko řešitelné, takže je potřeba mít nějaké, eh, obrátit se na právníky, informovat se a já si myslím, že tady musíme opravdu nalézt cestu, jak umožnit těm, kteří mají dobré nápady pro ty iniciativy, aby měli jaksi větší právní jistotu. A eh, poslední taková obsahová věc, o které bych se chtěla zmínit. Hmm. Přeskoumáváme tedy fungování toho nařízení a já si myslím, že bychom se měli vyjádřit k tomu, že tedy v některých místech by se to nařízení mělo e, změnit ze strany e, zákonodárce tedy na základě i právě těch uvedených zkušeností. To bych také chtěla ještě zmínit ve svém stanovisku. Nechci, abychom se jenom tak podívali, jak to tak vypadá, takzvaně state of play, a pak už s tím nic neudělali. Já si myslím, že přeci jenom máme určitou zodpovědnost, abychom eh, si vzali zpátky to nařízení na stůl, abychom se na to znovu podívali. Eh, řekněme, že ten začátek byl dobrý té myšlenky eh, občanské iniciativy a teď ji musíme trošku zase posunout dál, aby z toho byl opravdu dobrý nástroj. V tuto chvíli to vypadá tak, že hrozí nebezpečí, že díky určitým bariérám, které přetrvávají, eh, nemusí z toho být nástroj úplně úspěšný nemusí být tedy tak úspěšný, jak jsme předpokládali. A na, na závěr ještě k časovému harmonogramu. Předpokládá se, že návrh zprávy předložíme 14. Eh, a 16. Eh, června tady ve výboru, potom eh, lhůta pro před, předkládání pozměňovacích návrhů bude 23. června a potom na červencové plenárce 13. a 14. se o tom bude hlasovat ve Štrasburku. Takže eh, omlouvám se ve, ve výboru. Thank you very much. Mrs. Hautala wishes to take the floor. Yeah, thank you. I think we have to... Děkuji, paní Hautala, si přeje slovo. Já myslím, že paní Kaufmann musíme poděkovat eh, za tak eh, důkladné přehodnocení nařízení a jeho fungování. Řada z nás si ještě pamatuje, jak Giscard d'Estaing téměř eh, čistou náhodou dos, navrhl svůj, prv, svůj první kostru eh, a do to, myšlenku doplnil myšlenku participativní demokracie. Všichni si kladli otázku, zda to něco v praxi znamená. A Eh, nakonec eh, do smluv dostala i tato Evropská občanská iniciativa. Ale musím říci, že zároveň vyvolala určité eh, zklamání a podle mého názoru to zklamání souvisí především s tím, že pro iniciativu vě- jsou těžko pochopitelné nároky, které musí splnit. Musíte mít odborníky na evropské právo, abyste pochopili eh, kompetence, co vlastně občané mohou navrhovat v rámci takových iniciativ. A myslím si, že to je právě téma, na které se musíme zaměřit. Možná by se to zklamání dalo zmírnit i tím, že by se poskytovala nějaká konzultační služba, která eh, umožní klást otázky, aby tedy před podání projektu bylo jasné, jestli bude mít nárok na financování nebo ne. Ehm, ale ono to není tak jednoznačné, kde máme eh, práh splnění povinností vzniku nároku a kdy ne, které ty projekty jsou způsobily a které ne, protože je to také nástroj, který by vedl eh, k lepší legitimitě je EU a pak e, máme řadu e, rozlobených občanů. A co s tím? Děkuji. Děkuji za tu úvahu. Já bych sám k tomu položil ještě další otázku. Zda by paní Kaufmann mohla e, komentovat tento aspekt. Pokud zvážíte jenom ty iniciativy, které byly již komisí registrovány a které získaly kvorum, eh, o němž jste zmínila, že dosud to byly tři zatím, domníváte se, že odmítnutí takové iniciativy nebo eh, konsekvence, eh, které se podle nařízení e, připojují k takovému zamítnutí, jsou dostatečné, protože, jak jste zmínila, e, za předložit takovou iniciativu si žádá velkou práci. E, Eh, velké množství iniciativy i práce dopředu a také eh, si to žádá podporu dostatečného počtu evropských občanů. Konsekvence zamítnutí takové registrované iniciativy, eh, to je bod k zamyšlení. Je to dostatečné, anebo jsou tam rezervy pro zlepšení? To je moje otázka. Ale možná by se i komise k tomu mohla vyjádřit. Chcete se vyjádřit? Je tomu tak? Prosím, máte slovo. Dobrý den, já jsem Marie Kristin Pirne z sekretariátu. Chci zdůraznit, že komise s velkou pozorností sleduje práci Evropského parlamentu, konkrétně práci pana Šuplina a paní Kaufmann nástroj ukázal, že funguje. Ale faktem je, že zatím z těch 31 registrovaných pouze 3 se podařilo realizovat, ale to je nicméně 10%, takže to není špatné. Vidíme, že ten systém funguje, samozřejmě se to může ještě zlepšit. Proběhne také slyšení 11. května k, k třetí iniciativě Stop Vysekci. Tam bude skutečná politická rozprava. Samozřejmě bude možné si vyslechnout různé názory a my také na základě toho můžeme připravit sdělení. Komise má pak vždycky tři měsíce na odpověď, ale my se vždycky snažíme, ono to vypadá jako dlouhá doba, vždycky zapracovat všechny různé názory. A co se týče registrace iniciativ, podle před pravidel se předpokládají různé důvody pro možné zamítnutí. Ale uvědomme si, že musíme vždycky zvažovat také příslušnost jednotlivé oblasti, tak abychom třeba eh, nesetkali s iniciativami, které budou zneužívat toho systému. Eh, někdy to bývá problém také kompetence příslušnosti a někdy také mohou občané použít systém eh, European Direct, a mohou také ještě před tím, může ten potenciální organizátor požádat o poradenství z hlediska působnosti. Takové iniciativy jsou tedy cesty, jak si mohou pomoci, ale samozřejmě eh, my jsme nedostali třeba konkrétní otázky k působnosti daných iniciativ. Zcela jistě budeme muset dělat více osvěty abychom vysvětlili občanům, jaký je rozsah působnosti těchto iniciativ a celá, jistě se budeme muset snažit také pedagogicky toto vysvětlit. A důležité je odlišit to, co může být zlepšeno v rámci současné právní úpravy a co naopak si žádá úpravu eh, legislativy, která platí. Komise není proti přehodnocení, přepracování, ale to samozřejmě si bude žádat hodně práce i ze strany, zvláště ze strany Evropského parlamentu, ale můžeme také eh, vzít v úvahu všechny tyto aspekty a na základě toho se pak rozhodnout, zda bude nutné zrevidovat právní předpisy, které platí. A víme také, že 31. března komise eh, přijala další text, který se zkoumal také zde v parlamentu, který eh, bude uplatněn od poloviny června a to se týká úpravy přílohy 3 toho nařízení, které je, tam je zjednodušující část a vím, že paní Kaufmann o e, tom hovořila, že tam byly požadavky ze strany členských států, ale já jsem také chtěl, jsme také chtěli e, podnítit členské státy, aby žádali větší počet zjednodušení. Na druhou stranu víme, že ten proces trvá velmi dlouho a my se vždycky snažíme v tomto smyslu pomáhat. Děkuji. Mrs. Kaufmann. Děkuji, paní Kaufmann. Ja, recht herzlich. Ano, mnohokrát děkuji za poznámku komise. Ano, ono je to opravdu tak, že věci se dají dělat v rámci toho nařízení, ale také je možné požadovat změnu nařízení a nad tím se musíme společně zamyslet. Ehm, tahle diskuse probíhá i na ústavním výboru této sněmovny takže k té zprávě také vypracováváme právě toto stanovisko, tak abychom se mohli zamyslet nad tím, které body e, toho nařízení by teoreticky se přepracovaly. E, existuje Europe Direct, ano, to je pravda, ale jak říkala zástupkyně komise, tato podpora je využívána poměrně málo. E, na AFKO zvažujeme, zda by třeba na všech zastoupeních Evropské komise nebylo nějaké informační místo k eh, k evropské iniciativě, kde by tedy lidé věděli, tam se můžu na ně obrátit, tam se můžu informovat eh, o všech eh, těch věcných informacích samozřejmě je také to určitý střed zájmů, pokud takhle se informuji na komisi a zároveň tedy komise rozhoduje o tom, co je přípustné a nepřípustné. Ale řekněme, že přeci jenom nějaké nezávazné eh, poradenství na podporu občanů, to bychom asi udělat mohli z mého pohledu. Faktem je, že eh, v této oblasti opravdu potřebujeme něco udělat. Teď eh, k vaší otázce, pane předsedo i k tomu, co říkal pan Hotala. Nástroj občanské iniciativy není referendum. Takže s milionem podpisů to je jaksi myšlenka, že prostě předložíme návrh, byli bychom rádi, kdyby se komise věnovala tomuto tématu, kdyby se to nějakým způsobem dostalo do evropské politiky. E, může to být k tomu třeba směrnice, nebo můžeme chtít pozměnit směrnici, nebo něco podobně. Takové návrhy jsme viděli v těch posledních třech letech. Ale samozřejmě zároveň potřebujeme prostor proto eh, rozhodnout se. Víme, že máme 500 milionů občanů v Evropské unii a nemůžeme tedy mít nějaký automatismus takhle jednoho milionu eh, podpisů, který by hned vedl k rozhodnutí, k nějaké změně. Takže samozřejmě potřebujeme proces politické debaty, a e, na to myslíme v rámci Evropské téhle občanské iniciativy. To znamená, že e, občané něco navrhnou, my se nad tím zamyslíme, chceme se tomu tedy věnovat a tak dále. Pokud e, komise po slyšení v Evropském parlamentu řekne ano, budeme se tomu věnovat, nebo některé aspekty téhle iniciativy, tak potom to prostě přejde do běžného zákonodárného procesu a mělo by to potom samozřejmě své důsledky, ale my eh, také musíme mít možnost říci, máme tady třeba 2 miliony podpisů, ale tento projekt přeci jenom z tohoto či jiného důvodu eh, není eh, jaksi schopen dosáhnout většiny a nemůžeme ji tedy zákonodárně posunout dál. Tahle ta možnost politického taky vyjádření se k tomu tu potřebujeme. To je zřejmé protože jinak bychom hovořili o úplně jiném nástroji a také eh, potom, co se týče možností u eh, iniciátorů, například u toho right to vote, eh, tam došlo trošku k rozčílení nad tím, že z jejich pohledu komise nedostatečně reagovala na jejich občanskou iniciativu. Já myslím, že to rozčílení panuje trošku i u nás na sněmovně. Například e, výbor Envy se e, toho ujal, tohoto tématu, a teď e, k tomu předkládá také zprávu z vlastní iniciativy. To stanovisko komise tenkrát bylo, že téma občanské iniciativy eh, tedy nevede eh, k ničemu jinému než nějaké diskusy tady na, eh, ve sněmovně. Já si myslím, že je tedy důležité, aby um, ti iniciatoři viděli, že to jenom takhle někam třeba nezmizí. Tak, děkuji. Thank you. Děkuji. Děkuji vám, paní Kaufmann. Tímto můžeme bod 29 uzavřít. Na programu máme ještě poslední bod, a to je jednání s komisí o justičním vzdělávání v civilní a správní oblasti. Já se velice omlouvám, že nám zbývá takto málo času. Tlumočníci nám dali navíc pět minut, ale přesto bychom eh, to tady neměli zbytečně protahovat. Děkuji. Thank you very much. Děkuji vám, pane předsedo. Udělám maximum pro to, abych vás provedla touto oblastí během pěti minut. Děkuji také tlumočníkům. Myslím si, že dnes máme dobrou příležitost, jak vás informovat o posledním vývoji v oblasti justičního vzdělávání. Jak víte, tak Evropský parlament, zejména váš výbor, byl vždy zásadní hybnou silou pokud jde o vývoj justičního vzdělávání v EU a Evropská komise s vámi úzce spolupracuje. Jednak nám jde o to, abychom se identifikovali potřeby ve vzdělávání, osvětově informovali o těchto možnostech e, a vypracovali vhodné strategie pro řešení stávajících e, nedostatků a navržení skutečně komplexního systému justičního vzdělávání. Myslím, že máme dnes k dispozici řadu úspěšných příkladů takového vzdělávání a také pilotní projekty z roku 2013 a 2014. Tato oblast je velice důležitá také z toho důvodu, že justiční vzdělávání je pilířem evropské justiční agendy, kde je zřejmé, že potřebujeme velice dobře vzdělané právníky, soudce a státní zástupce, kteří budou schopni eh, správným způsobem aplikovat evropskou legislativu. Je to samozřejmě důležitý předpoklad eh, také pro hm, hladkou spolupráci v přeshraničních případech. My jsme si stanovili poměrně ambiciozní cíle. Chceme hm, eh, do roku 2020 proškolit eh, v evropské legislativě na 700 právníků, což se žádá velké nasazení a spolupráci všech zainteresovaných. Teď bych chtěla vám chtěla velice stručně nabídnout přehled o současné situaci, nakolik se nám daří tento cíl naplňovat po čtyřech letech, kdy se tomu komise věnuje, kdy jsme vydali naše poslední sdělení. Ještě bych eh, vám také uvedla mm, informace o tom, kde si myslíme, že je potřeba naše spolupráci zlepšit. Takže za prvé, jakým způsobem průběh eh, spolupráce měříme? Není to lehká záležitost, protože třeba překonat určitou administrativní zátěž, eh, schromáždět čísla, ale našli jsme nějaký mechanismus, který nám nabízí spolehlivé informace. Na druhou stranu se snažíme nepřetěžovat eh, administrativně ty, kteří vzdělávání organizují. Za poslední tři roky od posledního sdělení jsme zjistili, že 210 tisíc 000 eh, právníků, už tak to bylo v Evropě proškoleno. Poslední čísla jsou teď za rok 2013 a myslím, že to naznačuje, že se nám podařilo proškolit v evropské legislativě 90 tisíc právníků. Jde také o školení v právu jiných členských států. Je to tedy číslo za jeden rok a myslím si, že to je číslo povzbudivé. Celkově to tedy znamená, že se vedeme poměrně dobře, směřujeme k tomu eh, cílovému číslu 700 tisíc právníků za 10 let, což ovšem neznamená, že na tom chceme skončit. Ehm, víme, že tady je prostor k dalšímu zlepšení. Každý rok se číslo účastníků zvyšuje, rozšiřujeme nabídku školení a vzdělávání a prokazují to tedy také schromážděné údaje. Zajímavé je, že Existují ještě pořád značné rozdíly v míře účasti mezi jednotlivými členskými státy. Druhá věc jsou tady také rozdíly mezi různými právními profesemi a také rozdíly v různých oblastech evropské legislativy. Například pokud jde o soudce a státní zástupce, tak tam je ta situace velice dobrá. Do značné míry je to také díky dobré spolupráci Evropské sítě justičního vzdělávání, která má nastavené velice dobře, dobré mechanismy. U právních zástupců bychom si mohli vést lépe, ne, že bychom byli na nule, ale přece jenom ta situace je tam trochu odlišná. A jsou tam velké rozdíly mezi členskými státy a je tam nepoměr mezi nabídkou školení a vzdělávání v jednotlivých státech. Toto se týká také soudních vykonavatelů a dalších eh, soudních úředníků. Ale na ně nesmíme zapomínat, protože eh, ty nakonec provádějí soudní rozhodnutí, takže musí být schopni si je správně vyložit, porozumět jim a eh, evropský vliv se tady projevuje stále silněji. V tuto chvíli jsme eh, proškolili každého 20. soudního vykonavatele. V letošním roce organizujeme za komisi velkou konferenci, která by měla rozšířit povědomí o vzdělávání mezi soudními úředníky a pokusíme se eh, tak maximálně využít finančních možností, které máme. Existuje také e-learningový nástroj, který eh, zavedla Evropská komora Eh, úředníků a to by mělo také pomoci. Podívejme se teď na eh, otázku jednotlivých oblastí práva, civilní právo. Na to jsme se správně soustředili, protože tady je obrovský rozsah evropské legislativy. rodinné právo, dědické právo, kdybych měla jmenovat jenom některé oblasti, kde se objevují zásadní evropské návrhy, a k dispozici tady máme dobrá čísla, tady je ta situace opravdu dobrá. Podívejme se teď na to, co chceme zlepšit do budoucna. Tak zaprvé chceme zvýšit financování. Financování je důležité, protože často jsou k dispozici dobré projekty, ale chybí na ně finance. Finanční program Justice je poměrně nový, funguje od roku 2014 do roku 2020. 35 prostředků půjde na justiční vzdělávání, což si myslím, že je dobré navýšení ve srovnání s předchozím obdobím. V loňském roce jsme poprvé udělali to, že jsme si eh, udělali eh, dedikované eh, výběrové řízení s rozpočtem 5 milionů eur jenom na justiční vzdělávání. Teďka posuzujeme žádosti, které jsme dostali v rámci první výzvy a už teď mohu říci, že jsme dostali skutečně řadu vysoce kvalitních žádostí o realizaci projektu takže se zdá, že tato dedikovaná výzva se osvědčila, že v tom můžeme pokračovat i do budoucna. Informování, o světa, to jsou věci také nesmírně důležité, proto využíváme náš portál e-justice, i na něm dále pracujeme, abychom zlepšovali informace, které tam jsou, abychom je zpřístupnili eh, lépe a tak dále. Důležité je také vést neustálý dialog se všemi zainteresovanými subjekty, protože to není jenom komise a parlament. My potřebujeme oslovit také školy, vzdělávací instituce, jednotlivých členských států, aby investovali do vzdělávání, protože jinak systém fungovat nebude. Takže dbáme na tento nepřetržitý dialog. Vzala jsem to skutečně velice rychle, ale chtěla jsem dodržet tu řečnickou dobu, kterou jste mi dal. Myslím, že si tady vedeme velice dobře, pokud jde o justiční vzdělávání v Evropě, ale pochopitelně naše práce tím nekončí. Musíme zapracovat na té oblasti financování, jak jsem říkala. Musíme eh, se snažit dále rozšiřovat dialog se všemi zainteresovanými subjekty a spolupracovat s odborníky na justiční vzdělávání. Takže ještě jednou vám děkuji. Děkuji vašemu výboru za podporu, kterou poskytujete justičnímu vzdělávání a těšíme se na pokračování naší spolupráce a doufám, že se nám společně podaří dosáhnout eh, cíle, tedy že budeme mít k dispozici velice dobře vzdělané právní odborníky, kterým můžeme důvěřovat. Děkuji. Děkuji, já vám děkuji. Zbývají tři minutky. Paní Regner, prosím. Děkuji, pane předsedo, opravdu stručně. Existuje eh, velký nebo významný rozdíl v účasti na tom školení mezi zeměmi, které jsou opravdu postiženy těžce tou krizí a kde také došlo ke snižování počtu personálu eh, či zaměstnanců. A mezi zeměmi které, tou které krizi nebyly natolik zasaženy. Děkuji. Eh, já, vielen Dank, Frau Kaufmann. Ano, eh, mnohokrát děkuji za tuto otázku. Ano, opravdu určitý rozdíl existuje, co se týče rozpočtových škrtů v zemích, které byly postiženy krizí. Máme i nadále evropské evropské financování, které je obrovsky důležité pro tyto země. Já bych neřekla, že tam jsou nějaké zásadní dopady, ale e, ve chvíli, kdy tedy je potřeba šetřit, tak se samozřejmě e, šetří na prvním místě na e, výcviku, školení, vzdělávání a tak dále. Takže to se ukazuje i v naší zprávě. A tím bychom potom na to museli zareagovat zase eh, evropskými eh, prostředky. Eh, to nebyla otázka paní Kaufmann, ale paní Regner, ale to nevadí. Všem vám mnohokrát děkuji, děkuji za tuto prezentaci, děkuji za práci, kterou odvádíte v této oblasti, děkuji za předložený tištěný dokument, který máme proto, abychom se mohli i na toto prezentaci zamyslet třeba po opuštění tohoto sálu. Eh, ještě jednou děkuji, že jste mezi nás dnes přišla. Poslední eh, oznámení předsedy je, že naše příští zasedání tohoto výboru proběhne 15. až 16. června. Mnohokrát děkuji za účast a dobrou chuť, jestli jste na oběd.